Za prvé předseda dostal od příslušných orgánů Nizozemska informaci o zvolení Andreje Ellisona jako člena Evropského parlamentu místo paní Vicky Mečer od 30. června 2017. Parlament tedy bere na vědomí zvolení pana Ellisona a vítá jej s tím, že pan Ellison zastoupí v Evropském parlamentu a bude plně požívat svých práv.